Ustavující zasedání zahraničního výboru novém volebním období je zahájené. Dovolte, abych připomněl členům, jak je účel tohoto zasedání. Jsme tady proto, abychom ustavili předsednictvo eh, ve složení předseda a čtyři místopředsedové v souladu s pravidlem 191 eh, jednacího řádu sněmovny. Budeme postupovat při volbě takto. Nejprve zvolíme předsedu výboru pro zahraniční záležitosti a pak budeme volit eh, jeho zástupce. Dovolte, abych prohlásil, že máme potřebný, potřebné kvorum podle eh, pravidla 195 eh, eh, je 19 členů. Teď bych potřeboval nominace na předsedu. Eh, nominovat eh, kandidáta mohou buď politické skupiny nebo minimálně 5 eh, členů podle, zase, podle pravidla 13.1. Týká se to minimálního počtu poslanců. Teď bych poprosil zástupce politických skupin, aby předložili zasedání paní Havranka, pan Havranka za EPP skupinu. Děkuji, pane předsedo, jménem naší strany a naší frakce EPP a s panem Brokem, mým novým partnerem, navrhuji pana Albertiniho, který pro mnoho poslanců tohoto parlamentu je už známou osobou, protože byl místo předsedou dopravního výboru, má rozšířené nebo velmi bohaté zkušenosti, protože byl starostou Milána, jako takový se setkal s více než 40 eh, šéfy států a vlád, takže navrhujeme kolegu Albertínyho na předsednictví tohoto výboru. Thank you. Děkuji. Eh, pan Salafranco, eh, jsou nějaké další nominace, jsou další kandidáti? Žádní. Eh, děkuji vám, budeme pokračovat a přistupujeme k jmenování předsedy tohoto výboru. Ptám se, zda eh, někdo požaduje tajné hlasování. Eh, potřebujeme, aby to požadovala šestina členů neboli tři. Je to podle ehm, pravidla 192 druhý podstavec. Nikdo? Pokud je tomu tak, pak jediným kandidátem je navržený pan eh, Albertini, čili ho prohlašuji za zvoleného za předsedu. Dovolte mi, abych eh, panu Albertinimu poblahopřál já jakožto odcházející předseda a požádal by ho, abych se ujal eh, z předsedání této schůze při dalších volbách. Dovolte mi, než eh, budu pokračovat eh, v naší práci na ustavujícím zasedání tohoto výboru, abych řekl pár slov ohledně toho, co se právě děje. Především bych rád poděkoval všem kolegům, kteří jsou zde přítomní, za důvěru, kterou jste mi dali a především členům italské delegace, kteří učinili tuto volbu. Ale cítím povinnost eh, zodpovídat se vám. Zejména proto, abych eh, vyjádřil svou vděčnost jednomu kolegovi, jednomu příteli, o kterém jsme si mysleli, že by se mohl stát předsedou Evropského parlamentu. Jedná se o Mária Maura. A Mario Mauro z pochopitelných důvodů považoval za nemožné, aby byl zároveň šéfem delegace, předsedou výboru pro zahraniční záležitosti, protože tato role mu byla předělena při rozdělování postů v rámci jednání, které vedly k takovémuto závěru poté, co se velkoryse vzdal toho, že by i nadále byl kandidátem na předsednictví Evropského parlamentu. On samozřejmě a možná i mnozí další z vás by byli a možná budou kompetentnější než já, schopnější na výkon této funkce. Ale pokud eh, se podívám zpět eh, na svůj eh, pracovní život. Nejdříve jsem byl podnikatelem, potom jsem byl předsedou Združení hutního průmyslu a potom devět let evropským poslancem a samozřejmě také starostou Milána. Takže musím říci, že v mém profesním životě jsem byl vždy velmi spokojen a byl jsem spokojen hlavně s tím, že jsem pracoval se skvělými lidmi a byl jsem na to vždy velmi hrdý. A myslím si, že když přebírám tuto funkci, za kterou vám znovu děkuji, že budu moci počítat se stejným privilegiem. To znamená, že se budu moci spolehnout na to, že se mnou budou spolupracovat osoby, které jsou schopnější než já na to, aby řešili nebo se zhostili úkolu, který jim byl přidělen. Já tedy přistupuji s velkou skromností k tomuto úkolu, budu pracovat velmi angažovaně a s velkým přesvědčením, zejména tedy s přesvědčením, že se budu moci spolehnout eh, jak na technický personál, tak i na eh, kanceláře předsednictva, které za chvíli zvolíme, a také na vás, abych vykonával tuto funkci z vaší, ve vaší spolupráci. Můžeme tedy přistoupit k postupu volby místo předsedu. Rád bych eh, postupoval ne podle skupin, ale případ od případu. To znamená, že by mě nejdříve zajímalo, aby skupina, která je tímto pověřena, prezentovala prvního místopředsedu výboru AFET. Slovo má zástupce frakce, která je pověřena navržením prvního místopředsedy. Někdo žádá o slovo, aby představil prvního místopředsedu? Výborně. Pan Belder má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl pogratulovat a k tomu, že jste byl jmenován. Těším se na dobrou spolupráci. Známe se velice dobře, důvěřujeme vám. Víme, že jste velice přátelský člověk a z velmi přátelské země. A chtěl bych vám skutečně pogratulovat a přeji vám hodně úspěchů v následujících letech. Jménem své frakce bych chtěl navrhnout kolegu Plorelu, a který by měl být prvním místopředsedou výboru pro zahraniční záležitosti. Tohoto kolegy si velice vážím. Má velkou zkušenost na mezinárodním poli. A mnoho let byl předsedou a výboru pro zahraniční záležitosti v italském senátu a má z této oblasti velké zásluhy a má skutečně dobrou kvalifikaci, může velmi dobře spolupracovat v tomto výboru. O slovo požádal poslanec Panceria. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit eh, tohoto prvního místo předsedu, ale musím k tomu ještě doplnit eh, politickou poznámku. Samozřejmě je zde návrh osobnosti, která je eh, určitě si zaslouží tuto funkci, ale reprezentuje euroskeptického kandidáta. Pro nás platí, že tato osoba musí zohlednit skutečnou evropskou politiku a musí vykonávat aktivitu především v rámci institucí, kterou pan Provera samozřejmě bude muset pokrýt a zabývat se tím. Musíme na to upozornit, abychom se vyhnuli v budoucnosti nějakým nejasnostem, protože my chceme vést pro evropskou zahraniční politiku. Děkuji. Děkuji. Máme zde další žádost o slovo. Pan Tanok, prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já pana Proveru vlastně neznám, jenom eh, krátce jsme se setkali, ale jsem proti tomu, aby někdo tady říkal, že je euroskeptik. My jsme eurorealistická skupina a můj vážený a vzdělaný kolega Garen a pan Van Orden byl zástupcem předsedy tohoto výboru po řadu let. Myslím si, že ten by mohl nést eh, tento, tuto nálepku euroskeptická jakožto čestné označení. Takže rozhodně by tady neměla být žádná překážka, aby tento pán se stal první místo předsedou tohoto výboru, pan Provera. Děkuji panu Tanakovi za jeho připomínku. Teď eh, Lunáček, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych za skupinu zelených chtěla říci, že my podporujeme a navrženého kandidáta na místo prvního místo předsedy. Já bych ale jenom chtěla říct něco k politické důležitosti a této funkce. Pro nás je nesmírně důležité, abychom prezentovali Evropu rozmanitosti, také v tomto výboru pro zahraniční záležitosti. Já bych na tomto místě chtěla říci, že místo předseda, navrhovaný místo předseda, by měl také prosazovat práva imigrantů a jednotlivých menšin. A tato práva hrajou, hrají velice důležitou roli v Evropě a také v tomto parlamentu a já doufám, že navrhovaný místo předseda bude tato práva podporovat. Děkuji. Děkuji i vám, paní Luneček, za vaši připomínku. Pokud se už nikdo jiný nehlásí o slovo, aby představil dalšího kandidáta, prosím, pan Severin. Pane předsedo, zcela jistě eh, máme pro orientaci ten starý systém, který by nám umožnil distribuovat eh, tyto eh, funkce podle počtu jedno, z jednotlivých politických seskupení v této sněmovně. Pokud eh, máme eh, takové pravidlo, musíme ho dodržovat. Problém ale spočívá v tom, že eh, kolegové mají velice silné politické výhrady. A toto je výhrada, která není vyjádřena vůči panu Proverovi, ale vůči straně, kterou zastupujeme. Proto jsme chtěli učinit zcela jasné prohlášení, zcela jasně prohlásit, že máme výhrady, že jsme znepokojeni, přejeteli si eh, i přání, že pokud pan Provera bude zvolen, aby opravdu podpořil pro evropskou orientaci politiky. A pokud se bude hlasovat, pak eh, moji kolegové se právě rozhodli, že se hl při hlasování zdrží, pokud to dojde k hlasování. Děkuji i vám, pane Severine. A o slovo požádal kolega Brok, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl pogratulovat ke zvolení. Jsem si jistý, že pod vaším vedením a s vašimi zkušenostmi my strávíme velice dobré dobrých dva a půl roku. Při této příležitosti bych chtěl také poděkovat vašemu předchůdci, který byl skutečně profesionální a kvalifikovaný a který vedl velice odborně tento výbor. Chtěl bych a vyjádřit jednu poznámku k probíhající diskuzi. Já souhlasím s tím, co řekli někteří kolegové, pokud jde o a pro evropskou orientaci či euro, euroskeptickou orientaci. A víme ale, že a v tomto parlamentu se nikdo nemusí politicky e, nějak vázat. A v minulosti už se to jasně ukázalo. Myslím si ale, že bychom se měli držet pravidel. Pan Provera bude nucen, aby zastupoval, k tomu, aby zastupoval názory tohoto výboru. A bude muset tento výbor zastupovat eh, také vůči ostatním evropským institucím. Pokud to nebude dělat, potom bude mít problémy. Je nutné, aby zastupoval právě zájmy tohoto výboru proti, vůči ostatním institucím. A z tohoto důvodu bych chtěl říci, že podpoříme pana Proveru, budeme pro něj hlasovat, pokud tedy se bude držet pravidel. Zdá se mi, že vystoupení kolegy van Orden bude moci uzavřít tuto debatu a potom budeme moci přistoupit k volbě kandidáta na prvního místo předseda. Poslední vystoupení, pan Orden. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám také poblahopřát k vašemu zvolení předsedy tohoto výboru jsem jenom trochu rozrušen eh, určitými poznámkami, které tady zazněly. Nenesu žádnou pochodeň za tohoto kandidáta, aby byl místopředsedou, ale z hlediska principiálního jsme všichni byli zvoleni díky našim voličům demokratickou cestou a celá řada našich voličů má odlišný pohled, eh, co se týče budoucího vývoje Evropské unie. Proto jsme zde, abychom zastupovali tyto názory. Takže myslím si, že bychom neměli uvalovat určitou ortodoxní eh, ortodoxní princip, eh, kdo by měl být místo předsedou tohoto výboru. Všichni jsme byli zvoleni demokratickým způsobem podle postupu, který jsme uznali, takže myslím si, že musíme být trochu opatrní ve svých vyjádřeních. To je jediné, co bych chtěl podotknout. Děkuji panu Van Ordenovi a teď žádám schromáždění, aby mě sdělili zestup zde jiní kandidáti, kandidáti anebo zda někdo jiný, kdo má to potřebné procento bude požadovat o tajné hlasování. Myslím, že žádný z těchto dvou případů nenastal, takže prohlašuji pana Proveru jednomyslně zvoleného prvním místo předsedou výboru pro zahraniční věci a zvu ho k sobě, aby se sedl po mém boku. A teď bych rád přistoupil k volbě druhého místo předsedy stejným způsobem, jako jsme zvolili prvního. Doufám, že ta debata nebude tak dlouhá, ale kdyby nastala, tak samozřejmě bych na ně přistoupil. Je zde zástupce příslušné strany, který nám představí druhého místo předsedu. Pan Severín, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem eh, vám předtím pozapomněl, poblahopřát, že jste byl zvolen do této funkce a chtěl bych vyslovit eh, naši naději, že budeme dobře spolupracovat ve prospěch našich občanů v rámci našeho výboru. Co se týče našeho návrhu na druhého místo předsedu a FETu, to je pan Joannis Čapašku, který je znám vyspělejším členům tohoto parlamentu. Byl také místopředsedou tohoto výboru, byl čtvrtým místopředsedou a nyní byl povýšen, je navržen na druhého místopředsedu, pokud to pro ně budete hlasovat. Myslím, že v této funkci má už velké zkušenosti. Byl ministrem obrany Rumunska před několika lety, takže má také zkušenosti z oblasti mezinárodních vztahů a to by zcela jistě přispělo ke kvalitě naší práce. Děkuji. Děkuji panu poslanci Severinovi. I v tomto případě položím otázku, zda jsou zde jiní kandidáti, které skupina navrhuje a zda někdo, kdo má to procento které požaduje jednací řád, chce navrhnout tajné hlasování o druhé místo předsedovi. Není tomu tak, takže teď eh, zvu kolega Pasku, kterého tímto prohlašuji za druhého předsedu, aby si přisedl k nám za předsednický stůl. Nyní přistoupíme k volbě třetího místo předsedy. Slovo má zástupce skupiny, která je pověřena jeho prezentací. Kdo se ujme slova? Výborně. Pan Brok, máte slovo. Pane předsedo, já bych chtěl jménem frakce EPP navrhnout pana Dominika Chtěl bych ho navrhnout na tuto funkci. Já myslím, že navrhujeme skutečně zkušeného kolegu, který přišel teď nově do Evropského parlamentu, ale dříve už byl starostou Toulouse a zastával mnohé vysoké funkce. Já bych chtěl poprosit kolegy, aby podpořili náš návrh. Pokud někdo ze zde přítomných eh, nenavrhuje tajné hlasování a nejsou zde žádní další kandidáti, mám pocit, že tomu tak není, prohlašuji pana Baudise třetím místopředsedou eh, našeho výboru a zvu jej k nám za předsednický stůl. Nyní přistoupíme k volbě čtvrtého místo předsedy stejným způsobem. Prosím kolegu, který je tímto pověřen, aby nám představil kandidáta na čtvrtého místo předsedu výboru. Slovo má. Děkuji, pane předsedo. Především bych jménem naší skupiny GUE NGL Jménem své frakce Gue Angel bych vám rád poblahopřál k vašemu zvolení a za druhé navrhujeme pana Melenšona jako kandidáta na čtvrtého místo předsedu. Pan Melenšon je člověk s bohatou legislativní zkušeností, 20 let byl ve francouzském senátu, byl ve výboru pro zahraniční věci tohoto senátu a byl také tajemníkem tohoto výboru, takže proto jej navrhujeme na čtvrtého místo předsedu. Děkuji. Děkuji panu Majerovi za jeho představení kandidáta. Jsou zde nějací další kandidáti. Žádá někdo tajné hlasování o čtvrté místo předsedovi? Nikdo? Takže proto prohlašuji zvoleného čtvrtým místopředsedou pana Melenšona a zvu jej k nám za předsednický stůl. Grazie, Eh, eh, Než přistoupíme ke k závěrečným sdělením, která se týkají pořadu našich příštích prací, tak mi dovolte, jak se často stává, když stojíme před eh, náročnými situacemi, abych se trochu vrátila k našemu vlastnímu původu, k vlastní minulosti. To často v takovýchto situacích děláme. A v této chvíli, i protože zde mám blízko sebe kolegu, který je, eh, je okouzlen eh, teritorii, územími a městy, tak bych eh, připomněl větu svatého Ambrože, Ambrože, který je patronem Milána, který, jak všichni víte, nebo možná někteří víte, se nenarodil v Miláně, ale v Trevíru v Německu, takže bychom mohli říci, že se jedná o evropského svatého patrona. E, když okolnosti nebo náhoda něco podobného, jako se teď děje mně, se stal biskupem, tak řekl, vytržen z oblasti soudů a stal jsem se biskupem, tak jsem začal vyučovat to, co jsem se já sám měl teprve naučit. Takže s veškerým smyslem pro humor, kterého jsem schopen, když dělám takovéto nepřiměřené přirovnání, mohu říci, že přistupuji k této roli předsedy se stejnou se stejnou větou, se stejným motem. Já se samozřejmě spolehnu na bohaté zkušenosti svých spolupracovníků, určitě s nimi budu moci spolupracovat důstojně a hodně se toho od nich určitě naučím a rozhodně nebudu usilovat o to, abych kohokoliv poučoval nebo cokoliv kohokoliv učil. Ještě jednou vám děkuji za vaši důvěru za to, jak se velmi eh, rychle nám podařilo projít program této schůze že zde byla i dialektika, která byla zajímavá, protože byly velmi vážně vyjádřeny různé pozice, různá stanoviska. Příští schůze našeho výboru se bude konat příští týden 21. v úterý v 15 hodin v sále Jan 2Q2 v Bruselu. Ještě se někdo hlásí o slovo paní Branner. Máte slovo? Yes, um, I want to con- Chtěla bych poblahopřát všem, kteří byli zvoleni. Jménem zelených bych chtěla zdůraznit, že škoda, že v předsednictvu nemáme ani jednu ženu, a chtěla bych jenom říci, že žádná politická frakce bohužel nepředložila kandidaturu ženy. Každopádně se těším na dobrou spolupráci a přeji vám vše nejlepší. To je poznámka, se kterou souhlasím a kterou si určitě osvojuji, ale chtěl bych tomu dodat, že i když nejsou ženy součástí předsednictva, tak eh, máme koordinátorky ženy v našem výboru. Takže určitým způsobem se to kompenzuje v těch vedoucích rolích, takže ta druhá polovina je tam zastoupena. Takže 21. dopoledne se přejde se, sejde předsednictvo od 11.30 do 12.30 v místnosti ASP 1, 1E2 v Bruselu. To jsem ještě chtěl říct. Samozřejmě z těchto ústních sdělení dostanete Eh, shrnutí písemnou formou. Tímto končím naši schůzi a společně s vámi si přeju, aby se naše práce dařila. Děkuji.